funkci, která by byla neslučitelná s mandátem europoslance. Třetí sdělení. Fran- příslušné eh, orgány Francie parlamentu odeslali žádost o zbavení parlamentní imunity paní Marine Le Pen. V souladu s článkem 6 odstavec 2 jednacího řádu je tato žádost předána příslušnému výboru a sice výboru pro právní záležitosti. Čtvrté sdělení. Od skupin ALDE